Possiamo cominciare, grazie. Takže zahajme naše jednání. Il progetto di ordine del giorno inglese. Takže eh, program vám byl poslán eh, mailem 3. listopadu v anglické verzi. Tak jako obvykle bych vám sdělit, že zasedání Kokoby může být sledováno přímo na internetu a e, všechny e, jazyky, které jsou zde používány, jsou e, ve zprávách Kokoby. Takže program sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému účetnímu dvoru více či méně kontrol, rovnováha mezi administrativními náklady a rizikem chyb. Předávám slovo našemu zpravodaji, panu Kaci Marka Kisovi. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás na tomto zasedání, kde není tentokrát tolik členů, ale většina poslanců nám sdělila, zvláště poslanci za socialisty a demokraty, že nebudou v Bruselu, protože mají studijní dny, ale ti důležití poslanci sem přijdou v průběhu dne. Jsme velice rádi, že zde máme zasedání s panem komisařem Šemetou, ale také s paní Kerst Kaljulajdovou, která je odpovědná za tuto problematiku z Evropském účetním dvoře. Budeme hovořit o přijatelném riziku výskytu chyb. Pane předsedo, pane komisaři, dohodli jsme se, že budeme hovořit o tom, jak komise navrhla, eh, jak bychom měli zacházet s tímto rizikem. Chtěl bych říci, že dnes nebudeme hovořit o tom, jak s tím zachází, ale zda, zda vůbec budeme diskutovat o přijatelném riziku výskytu chyb. Protože ve skutečnosti je to tak, že zatím neexistuje žádná vědecká definice mm, rizika výskytu chyb. Já jsem velice vděčný sekretariátu za mm, to společné vypracování pracovních dokumentů, které máte v těch čtyřech částech. Najdete to ve své složce. Nejdříve úvod, to znamená hypotézu, potom historii tohoto přijatelného rizika výskytu chyb. Dále tam máte také historický mm, přehled jednání a stanovisek parlamentu, co doposud parlament učinil z hlediska přijatelného rizika výskytu chyb. Potom jsou v třetí části politické otázky a ve čtvrté části jsme se snažili předložit alternativu k tomuto tématu přijatelného rizika vyskytu chyb. A zde se odvoláváme na starší rozhodnutí z roku 2003 v rámci parlamentu, ale k tomu budu hovořit později. Nejdříve bych eh, se zmínil o úvodu v této koncepci. Účetní dvor uvedl tuto koncepci roku 2004. Tehdy se ani tak nejednalo o přijatelné riziko výskytu chyb nebo mm, omylů, ale spíše se jednalo o filozofickou koncepci přijatelného rizika výskytu chyb. Neexistuje žádná přesná definice. A pro nás je důležité, aby mm, zde existoval určitý limit tohoto rizika. Jde o to, zda vůbec má tento limit být zaveden. Jde o to, zda zde existují důvody a důkazy pro to, že nebylo možné jinými prostředky se vyhnout chybovosti. A to je problematický bod. Ten problém spočívá v tom, že minulý týden byla zveřejněna zpráva účetního dvora kde jednoznačně je uvedeno na několika místech, že kontrola správních systémů členských států nefunguje. V kapitole 4 bod 23 účetní dvůr poukazuje na to, že 30 prostředky nemohly být vyplaceny, a to z důvodu chybných kontrolních systémů. My všichni víme, jak to vypadá. Tyto kontrolní systémy stojí peníze jsou velmi nákladné a zároveň je nutné pochopit, že je tady také potřeba školení, proškolování a je nutné přizpůsobit tyto systémy evropskému systému, protože většina těchto chyb probíhá v členských státech. Máme také důkazy pro to, že v členských státech, kde můžeme předpokládat velké procento chyb, tak eh, předpokládáme, že tam jsou přijímána nezbytná opatření. Máme také dobrou zprávu našem naší zprávě vyhodnocení toho, co napsal účetní dvůr, jsme potěšeni tím, že to procento chyb vlastně se snížilo z 11 na 3 Účetní dvůr nám vysvětlil, že toto proběhlo díky šťastným okolnostem. Ty šťastné okolnosti spočívají v tom, že existují členské státy, které Eh, mají eh, výrazné výdaje a tyto členské státy eh, se nepodílely na vyplácení. Takže je to skutečně šťastná okolnost. Pan zodpovědní Eh, komisaři pozastavili také některé vyplácení, to znamená, toto vyplácení v roce 2009 nebylo úspěšné, například zvláště ve Španělsku a v Itálii nemohlo dojít k proplacení. Eh, byly tam namátkové kontroly. A to je svým způsobem dobrá zpráva, protože kontrolní mechanismy interně fungují a také následně dochází k pozastavování eh, proplácení prostředků. Ale také je nutné říci, že existuje tento pozitivní příklad, ale existuje celá řada negativních příkladů. A z toho důvodu se domníváme, že pokud kontrolní systémy členských států budou pouze částečně účinné, a to e, konstatuje účetní dvůr, tak zde vzniká velký prostor pro zlepšení aniž by se navyšovalo přijatelné riziko výskytu chyb. To je to, co my předpokládáme a očekáváme. My se domníváme, že zatím je mm, příliš nákladné takto postupovat, tak jak to navrhla komise. Možná, že budu trochu provokovat. Pokud navýšíme přijatelné riziko výskytu chyb, tak eh, nevím, jestli mm, konečná evaluace se zlepší. My jsme o tom diskutovali v parlamentu a chtěli bychom postupovat opačně. To znamená, nejdříve bychom chtěli poukázat a odstranit ty špatné poměry a problémy a pak eventuálně hovořit o alternativách. Jaké problémy tady jsou? Ministři eh, financí mm, se brání tomu, aby podepisovali své prohlášení. Zatím neexistuje ještě vnitrostátní prohlášení o řízení a my požadujeme na komisi, aby dovedla členské státy, aby eh, následovali příkladu Nizozemska a Švédska. Ovšem i komise nadále se brání tomu, že by podepsala tu souhrnou zprávu. Eh, pan komisař Šemeta ví, jaké je toto stanovisko z hlediska těch výročních zpráv, které zatím nejsou podpisovány jednotlivými komisaři. Já si myslím, že je na čase, aby komise zavedla automatický postup u států, kde mm, opakovaně eh, dochází k problému. My jsme hovořili a zmínili eh, Řecko, Ajax, to byla otázka katastrální, kadastrálního systému. Trvalo to deset let, než komise pozastavila tyto prostředky. A takto to nadále nejde. Co chceme a co potřebujeme? Potřebujeme určitý automatický systém, který by neumožnil, aby členské státy ovlivňovaly eh, politické rozhodnutí ohledně pozastavení prostředků. Ať je to přerušení nebo suspendování těchto prostředků, to je lhostejné. Pokud eh, to tak proběhne, musí se to eh, činit na základě automatického postupu a to je ta novinka. My jsme také hovořili o opatřeních, která by měla zvýšit účelnost a efektivitu. Jedná se o evaluační zprávu, která vlastně bude probíhat roku 2011 na základě Lizabonské smlouvy a i tam bude možnost lépe vyhodnotit eh, zprávu a tuto práci tak, aby to odpovídalo politickým cílům, které jsme si společně stanovili. A dále bych chtěl poukázat na to, že při zpětném proplácení musíme dávat přesně pozor na to, co se tam děje. A tady bych chtěl poukázat na výroční zprávu. To je zpráva, kterou máte, která byla poprvé v této formě zveřejněna a máme tedy poprvé přehled o tom, co členské státy učinili nebo neučinili. A pokud se podíváte na tuto zprávu, tak můžete konstatovat, že například Španělsko od roku 2000 do roku 2006 oblasti koheze. To jsou tady všechny fondy, které se týkají sociálních aspektů a regionálních aspektů. Tak Španělsko potvrdilo hlášení o korekturách. To znamená, to jsou prostředky, které nesprávně šly do Španělska, to znamená 2,5 miliard euro byly nesprávně vyplaceny Španělsku. A podívejme se na to, co komise učinila z hlediska eh, implementační korekce, co přišlo zpět. Jedná se o částku 57 milion euro. Takže nesprávně vyplaceno bylo 2,5 miliard a zpátky se dostalo pouze 57 milionů. To je velký rozpor. Jsem vděčný eh, komisi, že mm, začíná uvádět jména členských států. To zatím nebylo tak do posud. A jsme tedy na cestě, abychom poukázali na konkrétní problémy a řekli, že to tak dále nejde. Také je nutné, aby parlament se díval na tuto záležitost jiným způsobem, protože pokud tato čísla zjevně jsou problematická, tak pak musíme požádat komisi, aby se obrátila na ty státy, můžeme jmenovat Řecko, Španělsko, Itálii. Tam bylo 24 projektů, kde komise měla problémy. Ano, a u Německa také. Bylo tam 21 projektů. Kolegyně, je mi líto, ale ten problém Španělska je tak zjevný, že to musím pojmenovat. Tady se jedná o prostředky daňových poplatníků a ty jsou používány lidmi, které jsme zvolili, které se také vy volila. A e, tady skutečně není dobré toto zastírat. Já vám předám tuto knihu, je to tam jasné, jsem vděčný komisi za to a my musíme začít e, pracovat s těmito čísly. Pojmenuji také Německo, protože Německo v regionální politice nebylo schopno zavést kontrolní systém. systém. Proč? Protože je to federální systém, Španělsko má stejný problém a německý ministr, na kterého utočím také, nechce e, předávat toto vnitrostátní prohlášení o řízení. Takže je nutné pojmenovat zemi, kde skutečně toto nabývá velkých rozměrů. Chtěl bych říci, že naše alternativy, které uvádíme v té čtvrté části pracovního dokumentu, můžeme se odvolávají na dokumenty, které jsme také předložili. Jedná se o absolutorium z roku 2003 a tam skutečně to bylo rozděleno podle členských států, podle oblastí jednotlivých politik. Byl tam uveden seznam, kde tedy eh, komise má jednoznačná procenta chybovosti podle těch jednotlivých států. Co se týče této chybovosti můžeme také hovořit o kvalitě kontrolních mechanismů. Tyto kontrolní mechanismy jsou rozlišné v jednotlivých státech. A je možné říci, že tato výroční zpráva je prvním krokem. Jsem velmi vděčný. Dnes si vyslechneme názory účetního dvora. A znamená to, že účetní dvůr na základě této matrice, která byla předložena, bude lépe vyhodnocovat správnost předložených informací. Zatím vlastně to byly pouze namátkové kontroly a nebylo to přesné. Navíc účetní dvor, dvůr bude moci zaujmout stanovisko k chybám a také k zpětnému proplácení. I to bude moci monitorovat lepším způsobem. Jde o zpětné prostředky, které jsou propláceny. Zatím se jedná pouze o 10%, pane komisaři Šemeta, pouze 10% je naplněno z hlediska těch zpětných toků a to je vysoké procento. Jsem rád, že dnes budeme mít zásadní diskuzi a jsem velice rád, že paní Kaliu Lajdová jako expertka je nám dnes k, dispozici. Děkuji. Grazie a lei, diamo subito la parola al Mnohokrát děkuji. Nyní hned předám slovo paní Kalilu Lajde z účetního dvora. Thank you. Honorable Chairman. Děkuji mnohokrát, vážený pane předsedo, poslanci, a poslankyně, pane komisaři, dámy a pánové. Pokud dovolíte, tak jenom pár slov k definici účelu stanovování a používání koncepce přijatelného rizika výskytu chyb. Nejprve k definici. Jak říkal pan zpravodaj, Účetní dvůr ke stanovisku 2 lomeno 2004 k jednotnému auditnímu modelu hovořil právě o přijatelném riziku výskytu chyb a o potřebě zavést určitou rovnováhu mezi náklady na kontrolní činnost. A účetní dvůr řekl, že je potřeba přistupovat realisticky a racionálně k kontrolním systémům, že ty kontroly nemohou úplně eliminovat veškeré, veškerá rizika chyb a že by to bylo příliš drahé. To znamená, že vždy bude existovat určité riziko výskytu chyb, když se budou provádět programy financované z Evropské unie. Ty, co se účelu týče, tak ve stanovisku 1 z roku 2010 Evropský účetní dvůr řekl, že získávání eh, reálného a realistického přehledu o nákladech a přínosech je nezbytný a následně, že tedy komise by se měla zabývat slabinami stávajících systémů a analyzovat eh, náklady a přínosy jednotlivých změn. Analýza říká, že není proveditelné dosáhnout vysokého souladu a že se objevuje několik možností. Že je potřeba změnit design programu, mít přísnější kontroly a tolerovat vyšší úroveň nesrovnalostí. Kromě toho, Účetní dvůr poslal v březnu roku 2009 Evropskému parlamentu určitý dokument k reflexi, podle kterého se musí vždy vycházet z toho, že dochází k efektivnímu a účinnému provádění kontrol, což v tuto chvíli není pravda. V výroční zprávě z roku 2009, kterou vám předložil minulý týden předseda účetního dvoru Caldera, se hovoří o potřebě zlepšit systémy řízení, které zatím fungují pouze částečně. Máme-li se řádně rozhodnout o tom, jaké riziko výskytu chyb je přijatelné, tak se musíme podívat na náklady na kontroly na všech úrovních, včetně komise a členských států. Kromě toho také musíme vědět, jaký je vztah mezi náklady na kontroly a náklady vyplývající z chyb, které nacházíme v jednotlivých kontrolách. Empiricky se dá předpokládat, že více kontrol znamená méně chyb, ale na druhou stranu dosti těžko budeme schopni prokázat, jaký přesný tvar má křivka tohoto předpokladu. Komise letos předložila návrh týkající se přijatelného rizika výskytu chyb, je to návrh, který by nejenom umožnil, ale zavázal legislativní orgány, aby se rozhodly o přijatelném riziku výskytu chyb na základě příslušné agregace rozpočtu. Jak by ale to rozpočtový orgán, respektive legislativní orgán dělal? Předpokládám, že by se díval na eh, chybovost z minulosti, ale když se podíváme v tom případě na rok 2009, tak nám to dává přesně tu amunici, kterou potřebujeme. Komise přísně uplatňovala pravidla, a používala finančních úprav a následně by mohla dosáhnout efektivní, efektivnější výsledku ze stávajícího modelu. Předpokládám, že v loni by ta diskuse se pohybovala někde na 5 až 7 jak to vypadá letos. Na rozdíl od toho, co jsem říkala, když jsem hovořila o možném účelu minulých systémů přijatelného riziku výskytu chyb, účetní dvůr ve svém návrhu zmínil, že se zdá, že komise používá TRE pouze jako základ pro rozhodnutí o tom, jaké nesrovnalosti budou následně přijatelné anebo ne. Zatímco tento návrh nechce po komisi, aby se zabývala dalšími souvislostmi to, to koncepce. Účetní dvůr ve stanovisku 1 z roku 2010 navrhuje sadu návrhů a táže se, zdali se předpok- dá předpokládat, že existuje evropská přidaná hodnota. A nakonec, jestli je jasně definovaná odpovědnost. Když zvážíme tyto principy a podíváme se na ně v souvislosti s stávajícím rizikem dostává legislátor dostatek informací k tomu, když se rozhoduje o nových programech anebo o sektorové legislativě v rámci diskusy o e, novém víceletém finančním rámci? Toto by byl přístup k této problematice zaměřený do budoucnosti, což je správné ve chvíli, kdy komise připravuje novou legislativu a a hodnotí její dopady. A nakonec ještě k roli odpovědnostem. E, Evropský účetní dvůr ve svém stanovisku říká, že koncepce přijatelného výskytu rizika by měla být diskutována radou a parlamentem. Domnívá se také, že pakliže legislativní orgán bude definovat určit, určité stropy pro přijatelné riziko výskytu chyb, tak by tak měl činit v sekundární spíše než primární legislativě. Na druhou stranu, externí auditor by měl definovat otázku materiality. Účetní dvůr tento strop musí stanovovat v souvislosti s mezinárodními auditorskými standardy. Externí auditoři tedy musí se sami rozhodovat o tom, do jaké míry se jedná o závažnou chybu a nebo ne a musí také i zmiňovat eh, ve svém stanovisku, eh, jestli si jednalo o závažnou chybu nebo ne. Děkujeme. Nyní předáváme slovo komisaři Šemetovi. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové. Chtěl bych vám poděkovat za pozvání a příležitost předložit názory komise, pokud jde o koncept přijatelného rizika chyb, o současné situaci a také o cestě do budoucna. Jak víte, koncept přijatelného rizika chyb TRE byl navržen účetním dvorem ve stanovisku 2 2004 o jednotném auditním modelu. V tomto stanovisku Účetní dvůr poukázal na to, že eh, různé rozpočtové oblasti jsou vystaveny různému riziku s ohledem na způsob, jakým jsou řízeny, eh, na to, jak probíhá interakce s koncovými příjemci a tak dále. Evropský parlament a rada opakovaně vyjádřili svůj zájem a podporu, protože by se chtěli dále zabývat tímto konceptem na základě návrhu komise. Na vaši žádost jsme předložili v květnu tohoto roku první návrhy týkající se eh, rozvoje venkova, výzkumu, energetiky a dopravy. Eh, zohlednili jsme také právě toto, tento koncept přijatelného rizika chyb. Na začátku tohoto roku účetní dvůr opět zdůraznil, že je třeba nákladově efektivní eh, kontrol. Zdůraznil to ve svém stanovisku 1 lomeno 2010. Ale kde se nacházíme dnes. Jakákoliv diskuze o přijatelném riziku by měla vycházet eh, ze vzájemného porozumění. Z tohoto důvodu se chci vrátit eh, k tomu východisku, tomu eh, zásad, základu. Podle mého názoru tento koncept by měl být považován za nový nástroj, který vychází ze specifického rizika některých programů a který by měl za cíl který by zohledňoval náklady na kontroly a zároveň jejich přínos tím by bylo možné udržovat e, chybovost na přijatelné úrovni. To jasně odráží princip řádného finančního řízení v článku 27 finančního nařízení, který vychází především z principu hospodárnosti a efektivity. Takže co to znamená v praxi? Riziko je důležitá otázka ve všech našich programech a je to také něco, co komise bere velice vážně. Každý rok provádíme asi 1,8 milionu plateb na celém světě v různých oblastech politiky. Některé tyto platby jdou přímo k příjemcům, jak tak je tomu například v oblasti výzkumu. Většina financí je ale předávána prostřednictvím partnerů, jako jsou členské státy a úřady členských států, které potom vyplácí prostředky konečným příjemcům. Eh, rizika chyb eh, v takovýchto případech je vyšší a je různá také s ohledem na jednotlivé oblasti politiky, s ohledem na to je, jak, jsou, jak složitá je legislativa s ohledem na to, jak jsou programy řízeny a tak dále. Především programy v rámci stíleného řízení a platby, které jsou učiněny oproti požadavkům ze strany příjemců, jsou vystaveny největšímu riziku. Tato situace se zhoršuje ještě ve chvíli, kdy pravidla pro způsobilost jsou velmi složitá. Povedlo se nám snížit chybovost. Prohlášení o věrohodnosti za rok 2009 je prvním prohlášením, kde se poukazuje na to, že celý rozpočet, chybovost čerem rozpočtu je mezi 2 a 5 procenty. Pouze politika soudržnosti je nad tou hranicí 5 v roce 2009 a to představuje velké zlepšení oproti prohlášení věrohodnosti z roku 2008. Dosáhli jsme výsledků díky investicím do efektivnějších kontrol a také díky zjednodušení pravidel v některých oblastech. A především jsme se snažili o to, abychom prováděli lepší kontroly a zlepšili dohled ze strany členských států v oblasti politiky soudržnosti a posílili jsme také kontroly v letech 2007 až 2013. To má také pozitivní dopad. Kromě toho jsme pozastavili platby a přerušili platby a ve chvílích, kde byly odhaleny nedostatky. Například v oblasti politiky soudržnosti. Eh, v současné době jsme přerušili platby v rámci 40 programů. A eh, celková hodnota se rovná asi 1 miliardě 750 milionům eur. V roce 2009 komise přijala 15 rozhodnutí na pozastavení plateb, v roce 2010 se toto číslo téměř zdvojnásobilo. Tato rozhodně jsou vždy těžká a e, je na nás obrovský tlak. Ale komise plní svůj úkol a já jsem velice rád, že vidím, že naše úsilí e, vedlo k tomu, že e, se výrazně snížila chybovost v politice soudržnosti. Specifický příklad toho, co děláme ve chvíli, kdy odhalíme nesrovnalosti. V roce 2007 komise odhalila nesrovnalosti v řízení fondu FARE a ze strany dvou implementačních agentur v Bulharsku. Bylo dohodnuto, že eh, se bude aplikovat akční plán, tak aby eh, bylo zamezeno těmto problémům. Komise pozastavila platby až do té doby, než národní úřady zavedly eh, opravná opatření. Bulharské úřady ale postupovaly velice pomalu a tak komise Ehm, odebrala eh, řídící pravomoci dvěma agenturám v červenci roku 2008. To vedlo k výrazné finanční ztrátě pro Bulharsko. Rozhodnutí eh, pozastavit tyto finance vyslalo také jasný signál všem členským státům, kandidátským zemím a potenciálním kandidátům o tom, že je důležité mít řádné finanční řízení. Kromě toho každý rok vydáváme eh, výroční zprávy o aktivitách, ve kterých se zmiňujeme také o kontrolách a o problémech v některých členských státech. Jak jsem řekl minulý týden na plenárce, souhlasím eh, s účetním dvorem v tom, že dobrý výsledek pro rok 2009 neznamená, že chybovost v budoucnosti opět nestoupne, pokud se nebudeme snažit pokračovat v těchto iniciativách, které jsme zavedli dále. To musí dělat také úřady členských států. V mnoha oblastech jsme rovněž zvýšili počet kontrolu s cílem, abychom zjistili větší množství chyb. Například v oblasti rozvoje venkova členské státy provedly asi 300 tisíc kontrol na místě pro rok 2009. To představuje 8 celkového počtu příjemců. Náklady na tyto kontroly dosáhly 985 milionů, což je 7,27 výdajů v rámci EZFRV. Chybovost je v některých oblastech vyšší, než bychom si přáli, ale není možné automaticky zvýšit počet kontrol, protože to stojí mnoho peněz a zároveň to zatěžuje příjemce. V oblasti výzkumu energetiky a dopravy analýza ukázala, že ve srovnání se současnou chybovostí 3%, pokud bychom chtěli dosáhnout 2% chybovosti, stálo by to o 90 až 150 milionů eur více. A to by byly výdaje na kontroly na místě. To není nákladově efektivní přístup a zároveň to nedodržuje princip řádného finančního řízení. Otázka, kterou dnes musíme společně zvážit, je, zda je realistické, abychom dále zjednodušovali postupy a abychom navrhovali další programy a soustředili se na jejich dopad spíše než na jejich vstupy, aniž bychom měli jasnou kontrolní strategii, která by byla nákladově efektivní, která by vycházela z hodnocení rizika a která by také poskytla Ehm, ujištění, že eh, bude možné snižovat eh, rizikovost chyb. Komise opakovaně zdůraznila, eh, že nehodlá nahradit ehm, nástroj ehm, takzvanou hranici závažnosti, kterou využívá externí auditor. Přístup přijatelného rizika chyb se soustředí na zavedení kontrolního mechanismu, který by zohledňoval náklady, přínosy a rizikovost programu. Nová kontrolní strategie by se neměla týkat jenom přímého řízení komisí. V rámci ostatního řízení, především v rámci sdíleného řízení, je nutné, aby také ostatní finanční aktéři byli vázáni závazky, eh, závazkem implementovat kontrolní mechanismus, eh, který by byl nákladově efektivní. Je nutné Eh, toto propojit s návrhem, který jsme učinili v rámci revize finančního nařízení, eh, kde jsme se snažili zavázat národní úřady k tomu, aby každý rok vydali prohlášení o řízení, a které by bylo podrobeno nezávislému auditorskému hodnocení. Eh, účetní dvůr poukázal na to, že přijatelné riziko chyb by mělo zahrnovat otázku nákladů a přínosů. A zároveň je nutné eh, podívat se na to, jak pomůže eh, snížit chybovost a jak zvýší efektivitu eh, kontrol. Je třeba nesnažit se pouze soustředit na ten svatý grál 2% chybovosti ve všech oblastech. Nesmíme zapomenout na to, že existuje inherentní riziko v některých typech programů eh, o kterých se často nediskutuje. Kromě toho, prohlášení o věrohodnosti je eh, výroční, roční, eh, zatímco většina programů je víceletých. To znamená, že často chyby se odhalí až na konci programu. Je třeba snížit vzbytkovou chybovost dříve než až právě úplně na konci programu. Ten koncept přijatelného rizika chyb je určitým základem, určitým východiskem pro odhalování chyb během každého roku. Audity a kontroly, které budou provedeny později, pomohou um, odhalit chyby, které nebyly uh, zjištěny během daného rozpočtového roku. TRE neboli přijatelné riziko chyb by mělo být tedy využíváno eh, ročně a cílem je snížit eh, zbytkovou eh, chybovost. Jak je možné skombinovat tento koncept přijatelného rizika chyb se zjednodušováním? Jedním z důvodů chybovosti jsou komplikovaná pravidla eh, způsobosti, eh, způsobilosti, tak je tomu například u strukturálních fondů. Zjednodušení takovýchto pravidel by eh, mělo pozitivní vliv na snížení chybovosti. Komise se také domnívá, že zjednodušení pravidel způsobilosti je důležitým faktorem pro snížení rizika chybovosti v budoucnosti, především v některých oblastech politiky. Zároveň je nutné mít na paměti to, že pravidla jsou také nutná proto, aby se zajistilo, že bude dosaženo specifických cílů politik. Je jasné, že všechny zainteresované strany podporují zjednodušení z principiálního hlediska. Existuje podpora výboru ITRE, pokud jde o zjednodušení výzkumného rámcového programu. Píše se zde, že řízení financování v oblasti výzkumu by mělo být mnohem tolerantnější vůči účastníkům projektů. Zároveň ale třeba zajistit odpovědnost. Je třeba zajistit, že když komise předkládá konkrétní návrhy, všichni chápou, jaké jsou cíle, jaká jsou inherentní rizika a také, jaký je nejefektivnější způsob snížení chybovosti. A tato chybovost často vychází z příliš komplexních pravidel. Komise přijme v prosinci 2010 sdělení, které poskytne určitý rámec pro diskuzi eh, s parlamentem. Přijatelné riziko chyb se nevylučuje s jednodušováním, ale jde zde spíše o nalezení rovnováhy mezi ehm, komplexností současné legislativy a náklady na kontroly. Jsem si vědom toho, že eh, strategie vycházející z eh, nákladově efektivních kontrol eh, poskytne velice dobré východisko pro hodnocení a řízení rizika nejenom komise, ale i dalších finančních aktérů. Takže jaké budou další kroky? Komise už předložila některé návrhy a nyní se potřebujeme rozhodnout, jak zohledníme eh, rizika, která vycházejí ze současné eh, legislativy. To bude mít dopad na absolutoria do roku 2018. Komise bude pokračovat v tom, že bude dále zlepšovat efektivitu kontrol tam, kde je to možné a bude udržovat tlak na členské státy, aby také zlepšily kontroly. Dále komise učiní další kroky eh, v tam, kde Eh, odhalí nesrovnalosti a bude se snažit získat peníze zpět. Bude pravidelně podávat informace, pokud jde o efektivitu kontrolního systému a dále bude pokračovat v dialogu s parlamentem aby eh, bylo možné nalézt eh, řešení, které ale bude zohledňovat to, že náklady na dosažení dvouprocentního cíle jsou často příliš vysoké nechceme získat zadarmo pozitivní prohlášení o věrohodnosti. Už jsme ukázali, že jsme skutečně že máme skutečný závazek dosáhnout zlepšení v oblasti kontrol a že potřebujeme objektivní eh, měřítko, které nám, která umožní kontrolovat naše kroky. Eh, je třeba zlepšit, pokračovat v dialogu, pokud jde o pozitivní prohlášení o věrohodnosti a o situaci po roce 2013. Počítáme s vaší podporou, pokud jde o eh, revizi finančního nařízení a také pokud jde o zjednodušení pro období po roce 2013, eh, které bude mít eh, skutečně důležitý dopad na věrohodnost a chybovost v budoucnosti. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane komisaři zahajuji diskusi. kaiken sen, mitä tässä Pane předsedo, mm, já mohu souhlasit se vším, co uvedl náš eh, zpravodaj, pan Chaci Markakis před chvílí. Souhlasím s ním. Je tady celá řada otázek, kde potřebujeme eh, znát odpovědi předtím, než tyto záležitosti budou vyřešeny. Chceme vidět také, jaká je zde přidaná hodnota musíme odpovídat na tyto otázky z hlediska našich daňových poplatníků. Takže jaká je přidaná hodnota? A dále bych chtěl vědět, zda bude docházet ke snižování byrokracie v souvislosti s těmito snahami ohledně TRE. Pokud bychom měli revidovat eh, tuto úroveň přijatelného rizika výskytu chyb, jaké to bude mít dopady, jaké to bude mít důsledky, a jaký signál eh, vyšleme v důsledku přijetí tohoto systému? To je to, co uvedl také náš zpravodaj. To znamená, jde o to, zda tedy navýšíme či nenavýšíme toto přijatelné riziko. Samozřejmě, že voliči chtějí, aby bylo nulové riziko. Víme, že to není možné. Musíme vysvětlovat, že přijímáme veškerá opatření, abychom se vyhnuli těmto rizikům. V každém případě chybovost eh, bude probíhat nebo existuje. Důležité je si uvědomit, že jde o pověst Evropské unie. Pan Markakis hovořil o politice v oblasti koheze a také o počínání členských států. My bychom měli mít odvahu poukázat na některé chyby, jinak se nám nepodaří navýšit toto procento. Měli bychom postupovat dostatečně transparentně a jednoznačně. To jsou otázky, na které musíme zareagovat, než se rozhodneme, že postoupíme před. Děkuji mnohokrát, paní Ayala, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych mnohokrát poděkovat panu zpravodaji za jeho práci. Hovořil o španělské situaci, hovořil o závažnosti na úrovni 3 Na druhou stranu existují i jiné země, které mají podobná čísla jsou v oblasti regionu soudržnosti, je potřeba, abychom se všichni snažili tuto situaci zlepšit. Abychom se snažili zlepšit kontrolní systém. A na druhou stranu chci říct, že mám pocit, že letos fungují už věci trochu lépe. Myslím si, že bychom měli se zaměřit opravdu na ta konkrétní procenta, nejenom na eh, obecnou problematiku. Protože ty rozdíly v číslech jsou někdy obrovské. Když se podíváme na Německo, tak tam ta čísla budou vypadat jinak, všechny relativní. Já pochopitelně chci, aby chybovost byla obecně co nejnižší. Musím říci, že z některých pracovních dokumentů mám pocit, že by se mohly najít, ještě, že toto by mohlo být dalším nástrojem pro zvýšení transparentnosti, po které volají naši občané. Tento dokument nám připomíná a připomíná také našim spoluobčanům, že v reálném světě nemůžeme dosáhnout nulové chybovosti. Na druhou stranu, že bychom se ale měli více snažit vysvětlit občanům, jak tento systém funguje. Proto je tato rozprava důležitá. Jsem velice rád, že se ji účastní Evropský účetní dvůr a děkuji jim i za jejich vystoupení. Já si uvědomuji, že musíme tento systém zjednodušovat nejenom proto, aby se s ním jednodušeji pracovalo, ale také, aby naši občané měli jasnější přehled o tom, jak situace vypadá. Musíme se také zaměřit na oblasti, kde se fyzické kontroly neprovádí tak jednoduše. Jako třeba Kosovo. Neměli bychom také zapomínat na federálně uspořádané členské státy, kde je vyžadován i závěrečný podpis ministra financí. A někdy není úplně jednoduché dopracovat se k tomu, jak eh, situace v praxi vypadala. V Německu mají federální systém a následně tam možná situace vypadá trochu jinak než v zemích, které nejsou federace, jako třeba Švédsko. Musíme se tedy soustředit na všechny tyto oblasti a snažit se předložit eh, návrhy, které tento systém zlepší. A to jak ve státech unitárních, tak ve státech federálních. V bodě 9 pracovního dokumentu pan Chaciamarkakis uvádí, určitý text, který je vlastně apelem na členské státy. na posílení vnitrostátní odpovědnosti já mám pocit, že je opravdu potřeba do toho politicky angažovat členské státy. A že v této oblasti stále ještě panuje určitý demokratický deficit, který nejenom, že existuje, ale ještě se prohlubuje. A mimochodem, to je oblast, ve které ani rada nebyla příliš účinná. Nyní dochází k posílené spolupráci s národními parlamenty a s účetním dvorem v Lucemburku a také s nejvyššími kontrolními úřady jednotlivých členských států. A myslím si, že tato diskuse je skvělou příležitostí podívat se na to, jak tento systém zlepšit, jak odhalovat možné chyby ještě předtím, než k ním opravdu dojde a nesnažit se jenom hasit požáry, protože to nikdy nepovede k dostatečným výsledkům. Děkuji, pan Gry, prosím. Děkuji, pane předsedo. Mám jenom několik myšlenek vyplývajících z diskuse. Já si myslím, že komise odvedla dobrou práci, pokud jde o koncept přijatelného rizika chyb. A je dobře, že se podívala přesně na riziko v jednotlivých oblastech rozpočtu. Paní Ajala to také zmínila. Je jasné, že když eh, se dostaneme k otázce mezinárodní pomoci, eh, přijatelné riziko chyb bude jiné, než když jde o eh, přímé platby některým zemím nebo pokud jde o podporu výzkumu pokud se pomáhá rozvojovým zemím, eh, je jasné, že tam většinou administrativa tak dobře nefunguje, takže nemůžeme očekávat, že eh, peníze, které tam pošleme, budou eh, užity stoprocentně tím způsobem, tak jak bychom si přáli. To je jasná politická otázka. ale to je jenom první vrstva analýzy toho, jaké je přijatelné riziko chyb. Moc dál nám to nepomůže. Já si myslím, že by bylo dobré, abychom v rámci trilaterální diskuze vyjednávali také s radou. Proč? Rada se by se měla zabývat tím, aby přispěla k tomu, jak sníží chybovost v evropském rozpočtu, to je bod jedna, a bod dva, a můžeme poukázat na chyby. Já jsem Němec a jsem velice kritický, pokud eh, vidím náhodné prohlídky, náhodné kontroly Evropského účetního dvora a vidím že žádný z kontrolních systémů v Německu není stoprocentně funkční. Evropský účetní dvůr na to jasně poukázal. A já jako německý poslanec mám určitý zájem na tom, abych mohl diskutovat s německými spolkovými zeměmi a zeptat se jich, jak si to představují a jak v budoucnosti chtějí přispět k tomu, aby se v Německu chybovost snížila při využívání evropských fondů. A já bych také rád hovořil s radou o tom, jak chápou přijatelné riziko výskytu chyb. A já si myslím, že v takové diskusi bychom se mohli dostat ještě jednou k otázce, jak eh, dostaneme eh, jak eh, dosáhneme toho, aby s vydáváním evropských prostředků byli naši voliči spokojeni. V květnu předložila komise sdělení, já jsem si toto sdělení řádně přečetl a já chápu, jak zde hovoříte o nákladech na kontroly. A jak hovoříte o tom, že je možné eh, porovnávat ty náklady na kontroly s, s těmi chybami, které je možné eh, odhalit díky těmto kontrolám. A je potřeba zde nalézt určitou rovnováhu. Ale eh, kam se tímto dostaneme? Já si myslím, že tímto se nedostaneme k politické definici přijatelného rizika chyb, protože vy nehovoříte o e, přijatelném riziku chyb, ale o přijatelné chybovosti. A v dokumentech, které máme před sebou, a porovnáváte nákladovou efektivitu kontrolu a, a Eh, možné odhalené chyby. Já si myslím, že to je důležitá věc, ale není to jediná věc, kterou bychom se zde měli zabývat. A to z jasných důvodů. Někdy má smysl některé věci přehnat, aby člověk poznal, kde existují nedostatky. Ehm, například pokud se provádí audit, je zcela zásadní, o jakých částkách se hovoří. Pokud eh, náklady na eh, kontroly jsou příliš vysoké a odhalené chyby eh, příliš nízké, potom samozřejmě takovéto kontroly nemají až tak velký smysl. Samozřejmě nedosáhneme perfektní světa. Nikdy se nám nepodaří snížit chybovost na 0%. Bohužel perfektní svět je něco nereálného. Ale myslím si, že pokud hovoříme o přijatelném riziku výskytu chyb, je zásadní, abychom se snažili předcházet především těm nejnákladnějším chybám. Možná ne těm chybám, které se objevují nejčastěji, ale především těm nejnákladnějším chybám. Podle mého názoru koncept přijatelného rizika výskytu chyb musí zahrnovat mnohem více než náklady kontrol. Ještě další příklad. Už se zde na to poukazovalo. Hovořilo se o tom, kolik eh, chyb se objevuje při zadávání veřejných zakázek. Každý, kdo se zabýval kdy zadávání veřejných zakázek, ví, že se musí prokousat ohromno, ohromným množstvím legislativy a předpisů, a které mají za cíl zabránit eh, zneužití nebo manipulaci. To je správně. Ale pokud se podíváme na pravidla pro zadávání veřejných zakázek v severním Políně Vestfálsku, potom víme, že když někdo otevře obálku dříve, než by měl, tak um, udělá chybu. Ovšem to se může stát i omylem. Nemuso, nemusí to být nutně s cílem učinit podvod. Takže otázka, jaké, jakým chybám se můžeme vyhnout tím, že zjednodušíme pravidla, a je zcela zásadní a tato otázka mi trochu chybí v dokumentech komise. Česková. Děkuji, paní Češková, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v tomto parlamentu jsem nová, to znamená od minulého roku. Předtím jsem dlouhé, dlouhá léta působila v komunální politice, konkrétně v Praze, jsem z České republiky a proto některé diskuze, které jsou zde, jsou pro mě opravdu zcela nové a um, chci k tomu jenom něco podotknout. Ehm, od počátku je takzvaná míra přijatelného rizika chyb pro mě vlastně nepřijatelná Neumím si představit, že bych eh, to vysvětlovala opozičním zastupitelům distriktu, kdy jsem předtím působila dlouhá léta co by předsedkyně finančního výboru. To je na té komunální úrovni. Nicméně dobře jsme v Evropském parlamentu a snažím se tuto problematiku kontroly financí chápat z tohoto hlediska. Co se týče samotného použití kritéria eh, míry přijatelného rizika výskytu chyb, respektive jeho oficiální ustanovení, pokud dobře chápu tuto diskuzi. Jsem spíše skeptická. Na jednu stranu nemám nic proti tomu, aby účetní dvůr ve svých zprávách eh, toto rozlišení používal, na druhou stranu si nejsem jistá, zda tím, že řekneme, že tato míra je při těch určitých politikách a programech pro nás vlastně přijatelná, zda tím nepodáváme ruku těm, kteří pravidla nedodržují, ať už jejich důvody jsou jakékoliv. Přesto všechno uh, chci říci, že děkuji panu, zpravodajovi a jsem velmi za tuto diskuzi vděčná, protože to je věc, která mě opravdu od počátku tohoto volebního období tady vlastně nejvíc ulpívá a nejvíc nejvíc eh, překvapuje. A zároveň eh, děkuji eh, za určitý apel, který se vyskytuje na členské státy, který se v tom textu vyskytuje, protože s tím asi bych zároveň souhlasila. Děkuji za pozornost. Děkuji, pan kolega Šaldemor, prosím. Tak for ordet, herr formand. Děkuji, že mi dáváte slovo, pane předsedo. A také děkuji komisi a účetnímu dvoru a zpravodaji za jejich vystoupení. Je to opravdu zásadně důležitá diskuze, kterou zde má, máme a je velice obtížné definovat eh, odpověď. Někteří eh, hovoří o členských státech, o jejich počínání, říká se, že jejich postupy nejsou postačující, ale buďme poctiví. Existují země, kde tyto problémy jsou závažnější než v jiných zemích. Měli bychom skutečně se dohodnout ohledně našeho cíle. A tím cílem by mělo být snížit chybovost tedy snížit tuto chybovost na minimum. Samozřejmě, že nulová chybovost není možná, ale měli bychom se dohodnout tak, abychom měli co nejmenší počet těchto chyb. A z tohoto důvodu tato diskuze je obtížná, protože když hovoříme o přijatelném riziku výskytu chyb, tak eh, zvláště v malé zemi, z které já pocházím, tedy z Dánska, Eh, můžeme vytvářet dojem, že akceptujeme, že přijímáme eh, určitý počet chyb. Když eh, zvláště pomyslíme na ty, kteří se snaží toho využít, a kterým se daří někdy obcházet povinné postupy, tak může to vypadat, že jim svým způsobem nahráváme. Takže je nezbytné vyslat jednoznačný signál v tomto smyslu. Musíme minimalizovat eh, úroveň eh, chybovosti. Neměli bychom hovořit pouze o chybách, měli bychom hovořit také o výsledcích eh, projektů. Jaké výsledky mají projekty? I to by mělo být předmětem zkoumání. Mohli bychom si tak možná vytvořit vyváženější představu. Pan strav, zpravodaj hovořil o možných alternativách a tato myšlenka je vynikající. Mohli bychom se podívat na jednotlivé politické oblasti a měli bychom také uznat, jak vypadají nebo jak odlišné jsou situace v jednotlivých eh, členských státech. I to je nezbytné. Cílem je dospět k nějakému řešení. Nejde o to, abychom prstem ukazovali na ty a ty e, výjimky, ale musíme najít určité řešení. Řešení, které by umožnilo v konečném efektu snížit chybovost. Takže tento návrh zpravodaje je vynikající. Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, já se domnívám, že jsme se dostali do velice zajímavé chvíle. My se snažíme konkrétněji definovat koncepce, které používáme. V dokumentech, které máme před sebou, se totiž odlišuje od slov přijatelné riziko výskytu chyb a přijatelná chybovost. Teď mám jednu obecnou připomínku a potom odkáží přímo k dokumentu. Obecně řečeno, myslím si, že například v kohezní politice, o které hovoříme velmi často, je absolutně nezbytné motivovat příjemce dotací k tomu, aby se pouštěli do inovačních, novátorských, experimentálních, chcete-li, projektů. Pakliže mají fungovat inovátorsky, novátorsky a experimentálně, tak je jasné, že to jde ruku v ruce s daleko vyšším rizikem. Pokud chceme, aby politika soudržnosti vycházela z inovativních projektů, tak v podstatě musíme brát v úvahu, že při realizaci takovýchto projektů se může objevit vyšší riziko. Teď ale mám otázku, o čem tady vlastně dnes hovoříme? Jakou roli sehrává přijatelné riziko a přijatelné riziko výskytu chyb. K čemu to má sloužit? Je to koncepce, která má mít dopad na realizaci projektu. Jinými slovy, jak členským státům, tak příjemcům řekneme, jaké je přijatelné riziko výskytu chyb a takto se snažíme ovlivňovat realizaci program, programu, anebo je to analytické kritérium, které umožní eh, účetnímu dvoru kontrolovat realizaci příslušné politiky. A následně se tedy rozhodnout, jestli tato politika je prováděna řádně anebo neřádně, odvislosti od toho, jaká je výše chybovosti. A určitá úroveň chybovosti je pro nás ještě přijatelná, zatímco jiná úroveň už přijatelná není. Jinými slovy, tedy tímto hodnotíme ex post provádění nějaké politiky, ale nehodnotíme to dopředu. A následně otázka zní, jestli vůbec takovouto kategorii potřebujeme pro přípravu činnosti ex ante, anebo jestli ji potřebujeme jenom pro hodnocení činnosti následné. Protože v těchto dokumentech se objeví, objevuje ještě jedna věc. Hovoří se tam o nákladech kontroly v souvislosti s přijatelným rizikem výskytu chyb. Když stanovíme přijatelné riziko výskytu chyb, jinými slovy, pokud budeme chtít více kontrolovat a mít méně chyb, tak potom náklady na tu kontrolu budou daleko vyšší. Jinými slovy, my jako politici bychom měli být schopni odpovědět na otázku, kde se nachází rovnováha mezi těmito dvěma miskami. Jestli tedy chceme donekonečna zvyšovat náklady na kontrolu, tak abychom dostali menší chybovost, anebo jestli existuje nějaký rovnovážný bod, který je pro nás přijatelný. Tedy za prvé, pokud chceme, aby v této oblasti prováděli inovační činnost, tak musíme brát v úvahu riziko. Pokud chceme kontrolovat, tak je otázka, jestli si chceme stanovit eh, určité způsoby pro hodnocení realizace projektu a potom stanovit určitý práh, do kterého je ta chybovost přijatelná a jestli tato koncepce slouží k tomu, anebo jestli slouží k tomu, že chceme informovat členské státy dopředu, do jaké míry chybovosti to bude pro nás přijaté, ale to by potom nemělo smysl, protože bychom neměli informovat dopředu někoho, jaká chybovost bude pro nás přijatelná ještě předtím, než se tyto projekty začnou realizovat. No ale jestli to takto není myšleno, tak kde se nachází ten bod rovnováhy mezi finanční náročností kontroly a přijatelnou úrovní chybovosti? Jestli také z politického pohledu by se nám vyplatilo investovat příliš mnoho prostředků do kontroly. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A já bych se chtěl připojit k několika kolegům, kteří už zde vystoupili a musím říci, že i mně se velice těžko bude vysvětlovat spoluobčanům, že tady diskutujeme o tom, eh, že jsou pro nás chyby přijatelné, ale zase na druhou stranu musím říci, že se tady nacházíme v trošku prekérní situaci, protože jsme všichni kolektivně odpovědní. Komise, Evropský parlament, výbor ale mám pocit, že všechno jde dobrým směrem. Máme tady určité nebezpečí a to plést si riziko výskytu chyb a významnosti. Já si myslím, že to jsou dvě věci, které je potřeba značně od sebe odlišit, protože přijatelné riziko výskytu chyb je otázka řešení, zatímco významnost je otázka auditu, tedy stanoviska, který Evropský účetní dvůr dává Evropskému parlamentu. My se můžeme rozhodnout, jestli udělíme absolutorium nebo ne. Když potom čteme jednotlivé dokumenty, tak si myslím, že je opravdu potřeba učinit zásadní rozdíl eh, u kategorie významnosti a odlišovat významnost od kategorie přijatelného rizika výskytu chyb. Hovoří se o nákladech na kontrolu a říká se, protože je to vysoké, toto, tato nákladovost musíme dávat pozor. Já bych chtěl položit na stůl určitý návrh, a sice, že bychom používali náklady na naši organizaci. Jistě, náklady na kontrolu jsou vysoké, ale proč jsou vysoké? Je to proto, že naše organizace je složitá. Pokaždé říkáme, že chyby nastanou, protože je složitá legislativa. Ale nejen legislativa je složitá, naše organizace je složitá, tedy ty vztahy mezi EU a členskými státy. Já jsem byl vždycky udiven, když jsem říkalo o tom, že se e, probíhá interní kontrola v rámci externí kontroly. Jak je možné dělat interní kontrolu ve svrchovaných státech? Kdo mi může zajistit, že e, národní orgány kontroly jsou nezávislé? Já jsem navštívil francouzské auditorské úřady, kontrolní úřady a položil jsem otázku tomuto úřadu. Řekl jsem, kdo stanovuje vaše platy, kdo vás jmenuje, je to ministr. Jakým způsobem tedy tyto osoby mohou být nezávislé? Takže organizace celého celku EU a členské státy by si zasluhovala, abychom vyčíslili, kolik stojí tato organizace, toto organizování celkové distribuce těchto prostředků, zvláště v rámci sdílení, protože tam máme problémy. Proč máme problémy s některými členskými státy? Z důvodu složitosti, ale také z důvodu zprávy, která toto zajišťuje. Já jsem ve své době navrhl, aby EU se zamýšlela nad vytvořením finanční zprávy. Proč? Myslím si, že nyní řešíme velké výzvy Evropské unie. Hovoříme o budoucích perspektivách. Bylo by vhodné vědět, kolik by stála evropská zpráva a kolik stojí veškerá ta organizace v současné podobě. Opakuji. Samozřejmě, legislativa je složitá, ale naše organizování nebo organizace jsou složité. Samozřejmě členské státy říkají, my chceme peníze zpět. Ano, musíme spravovat tyto finanční toky. Ale my se snažíme využívat těchto evropských prostředků. Nebylo by vhodné, abychom poevropštili tyto prostředky, abychom eh, sami spravovali tyto prostředky, než abychom je svěřovali členským státům, vzhledem k tomu, že by to bylo méně nákladné a kontroly, které bychom mohli realizovat na evropské úrovni, by byly méně nákladné, protože by to byla centralizovaná zpráva, která vypadá samozřejmě, že by se to muselo proskoumat, vypadá jako méně riziková, méně nákladná a méně chybová. Myslím si, že by bylo vhodné tedy o tom uvažovat a ne hovořit pouze o složitosti legislativy, ale hovořit také o složitosti veškerého organizování tohoto postupu, tohoto procesu. Děkuji, takže opět dáváme slovo našemu zpravodaji. Ano, já jsem děčný panu Odimu za toto stanovisko. To bylo velmi důležité kdy bylo tady řečeno, že národní státy jsou horší než komise. Samozřejmě, tak úplně jednoduše se to nedá říci. A tady bych chtěl odkázat na audity účetního dvora, kde se hovořilo o 42% chybovosti a to bylo stanoveno přímo komisí z hlediska proplácených prostředků konečným příjemcům. Takže e, samozřejmě, e, že se jednalo často o formální chyby. Všecko je to tady uvedeno. 50% to byl problém e, způsobilosti. To znamená, podstatě některé programy eh, vlastně nebyly způsobilé, neměly dostávat podporu. Takže zde si musíme položit otázku, eh, jakým způsobem bude postupovat komise. A opět bych chtěl protiřečit panu komisaři, protože pan komisař eh, řekl, že je obtížné mít sdílenou zprávu z hlediska koheze. Ale v otázkách Eh, zemědělství, to funguje velice dobře. Tam máme vynikající výsledky, protože komise tam již léta velmi dobře provádí svoji práci. Kontrolní systémy jsou velmi drahé, používá se například ten systém Ajax. Samozřejmě to stojí peníze, ale něco to přinese. Eh, celá léta jsme byli nadšeni tímto systémem Ajax a v podstatě eh, to sklouzlo nyní k té zelené oblasti. Nicméně chtěl bych tedy poblahopřát k té zprávě o aktivitách. Když se podívám na tuto zprávu, je to skutečně tak, že generální ředitelství uznávají chyby, které způsobily. A jsou také pojmenovány členské státy, kde existují problémy. Takže tady vám blahopřeji, eh, komisi blahopřeji, protože eh, celá léta se vyvíjel tento systém směrem k zlepšení. Vy jste uvedli čísla. Řekl jste také, že se používá tedy nástroj pozastavení nebo přerušení. Také jste uvedl čísla. 1,7 miliard bylo suspendováno a Eh, roku 2009 bylo 15 rozhodnutí ohledně tohoto pozastavení a rok 2010 údajně to má být téměř dvojnásobek. Takže to je úžasné, tato čísla jsou obdivuhodná a dokazuje to, že tento systém funguje. Co se týče hm, školení z hlediska interní kontroly, i tady je nutné pracovat lépe. A teď jedna důležitá otázka, pane komisaři. Vy jste tady uvedl čísla ohledně nákladů, které jsou příliš drahé. Také kolegové o tom hovořili. Hovořil jste o energetice, dopravě a výzkumu, uvedl jste čísla ohledně dodatečních systémů 90 až 150 milionů eur. To je náklad, který je nutný, abychom zůstali pod těmi dvěma procenty, pokud jsem to tedy takto pochopil. Tady ovšem musím protiřečit, protože účetní dvůr konstatoval, je to v kapitole 1.44, že až do posud ty prostředky, které musíte dostat zpět, jenom v kohezi, to znamená z hlediska korekcí, představují 2,4 miliardy eur. Pokud to spočteme dohromady, tak je to ještě více, a vlastně pouze 20 bylo proplaceno zpětně. Takže stále tady zbývá ještě 2,3 miliardy. Já bych řekl, že z hlediska těch relací a poměrů by bylo lepší, kdybychom investovali do kvalitnější kontroly, tak abychom zpětně získali tyto obrovské částky. Chtěl bych vás požádat, abyste nám řekl, jak vypadá celková kontrola. Vy jste řekl, že se to zdražilo, hovořil jste o číslu 150 milionů pouze na výzkum, transport a energetiku. Jak by to vypadalo, například kdybychom ten vysoký kontrolní standard v zemědělské oblasti aplikovali na všechny oblasti? Pak, pokud bychom to propočetli, mohli bychom si položit otázku, stojí to za to? Je vhodné tedy se e, takto podělit o tyto finanční částky? to opětně vrací k otázce Španělska. Nechtěl bych urážet tady kolegyni, která zde hovořila, ale musím říct, že tady jsou obrovské diskrepance. Je možné to propočíst. Pokud ten rozdíl je opravdu tak vysoký, tak to musíme pojmenovat. Já nechci nikoho urážet. A nejde o to, abychom eh, někomu něco zazlívali, ale musíme zlepšit tento systém. Jsem ochoten dát tato čísla. Samozřejmě na hlavu obyvatele je na tom nejhůře Řecko. Ale i Řecko platí více zpět, proplácí zpět více těch částek, pokud se zjistí chyba. Ale celkově tedy je na tom nejhůře eh, Španělsko z hlediska proplácení těch prostředků zpět. Pane Ulrich, eh, já jsem rád, že jste hovořil o inovativních koncepcích. Inovativní koncepce jsou žádány více než kdykoliv jindy. A tady musím opět chválit komisi, váš kolega Andor a Hán, pane komisaři to hovořili o tom, jak by se dala zlepšit koheze v budoucnosti. I vy hovoříte o inovativním nástroji, o jakémsi bonusu. To znamená, pokud někdo v regionální politice zajistil určitý pozitivní výsledek, dostane bonus z hlediska zaměstnanosti například. To je vynikající přístup. V oblasti politiky, která se týká výzkumu, budeme podporovat tento přístup z hlediska kompletního přebudování politiky. Tam je to ještě lepší, protože není možné odfinancovat výzkum. I u inovativního výzkumu musíte podporovat eh, tento rozvoj a udělovat bonus. A v takovém případě ta chybovost bude menší a samozřejmě i ty e, podvodné aktivity se tím pádem sníží. Ovšem musíme tedy vyvinout takový systém, o kterém jak se ještě musí e, pan komisař e, pohovořit. Na závěr bych učinil poznámku, která souvisí s tím, co zde řekl, řekla naše kolegyně. Musíme si uvědomit, že přijatelné riziko výskytu chyb nesmí být vnímáno veřejnosti jako určitá zástěrka. Jako bychom chtěli přestírat, že to není vlastně tak závažné. Je tady velké nebezpečí a určité politické skupiny byly zdrženlivé, rezervované z hlediska této koncepce i samotný účetní dvůr, který vlastně zavedl roku 2004 tuto koncepci, měl určité problémy s de- definováním této koncepce. Proto musíme být jaksi opatrní z hlediska euforie, z hlediska komunikace této záležitosti. Ostatně vy jste to poznamenali ve, své, ve svých vystoupeních. A zatím ještě to přesvědčení zde není naprosto mm, zřejmé. Musíme si uvědomit, co budeme říkat daňovým poplatníkům. Musíme tvrdě pracovat, lepší kontroly musíme zajišťovat, musíme vykazovat lepší výsledky a myslím si, že to je lepší komunikace, než používat nějakých filozoficko-matematických eh, eh, zástěrek, které v každém případě budou takto vykládány. Děkuji. Má někdo nějaké připomínky? zástupci, zástupkyně účetního dvora, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla reagovat na některé otázky, které zazněly v diskusi. Nejdříve bych chtěla zmínit zjednodušování. Slyšeli jsme, že zjednodušování by mohlo vést eh, k vytvoření eh, systému tolerantnějších k riziku. Já si myslím, že zjednodušování je omezování byrokracie, která je nadbytečná. Znamenalo by to, že by byl jednodušší systém, který by vedl k nižší chybovosti, protože by existovalo méno, méně formálních pravidel. To znamená zjednodušení. Pan Ody správně zmínil, že je možné programy změnit. A ve chvíli, kdy zjednodušujeme byrokracii, ale stále uvidíme, že Eh, věc je komplikovaná, poté je možné zamyslet se nad tím eh, změnit eh, celý způsob fungování. Dále je třetí možnost, pokud nic nepomůže, můžeme ukončit aktivitu. A pouze ve chvíli, kdy existují objektivní důvody a kdy jsou vyčerpány všechny tyto možnosti a stále existuje situace, kdy je úroveň rizika chybovosti vysoká. Teprve tehdy bychom měli hovořit o přijatelném riziku výskytu chyb. A já si myslím, že pokud hovoříme o přijatelném riziku výskytu chyb, eh, měli bychom se zabývat také rizikem řízení. Pokud se podíváme například na politiku soudržnosti, ne každý chybuje. Přibližně jedna třetina eh, těch, kteří byli podrobeni auditu, mm, způsobila většinu chyb. Ostatní byli téměř e, bez chyby. A ti, kteří e, nedělají chyby, budou asi chtít, aby se snižovaly náklady na kontroly. Um, ovšem na druhé straně ti, kteří páchají mnoho chyb, asi budou potřebovat kontroly větší. Děkuji. Nyní předávám slovo komisaři Šemetovi. Mnohokrát děkuji. Já budu stručný. Plně souhlasím se zpravodajem, že koncept přijatelného rizika výskytu chyb není jednoduchým konceptem a je pravda, že musíme o tomto konceptu hovořit detailněji a moje, moje zaměstnanci jsou připraveni na této otázce dále pracovat, dále ji rozvíjet, kromě toho, co je v návrhu. Chci reagovat na to, co řekl pan Audi. Já si myslím, že správně poukázal na to, a co znamená současný koncept přijatelného rizika výskytu chyb. Je to určitý řídící koncept. V jakémkoliv e, takovémto konceptu je třeba stanovit benchmarky, tedy limity, aby bylo možné hodnotit, zda jste těchto limitů, těchto cílů dosáhli. A to je něco, co komise také navrhuje. Samozřejmě není na komisi samotné, aby rozhodla, ale ti, kteří rozhodují o penězích, musí říci, eh, jaká úroveň chybovosti je přijatelná, nebo jaké riziko chybovosti je přijatelné. A je důležité roz, eh, roz eh, lišovat mezi přijatelným rizikem výskytu chyb a mezi přijatelnou chybovostí. To jsou dvě různé věci. Jakákoliv chyba, která je identifikována, musí být napravena a pokud je to potřeba, peníze musí být navráceny zpět do rozpočtu. Já si myslím, že je pro nás všechny důležité, abychom chápali, jakým způsobem fungují naše systémy já jsem fanouškem simplifikace, zjednodušování, ale všichni jsme si vědomi toho, že aby bylo, že zjednodušení, zjednodušování trvá určitou dobu. Já i ostatní komisaři Chceme předložit návrhy týkající se toho, co je možné v rámci následující generace programu zjednodušit. Ale jedná se pouze pro období po roce 2014. To znamená, že um, absolutorium se bude těmto programům udělovat po roce 2016 či později. Ale my se musíme tímto problémem zabývat už nyní. A tento koncept je jednou z reakcí, z odpovědí která poskytuje, která dává rozpočtovému orgánu určitý názor, na, určitý nástroj, eh, který je možné využít pro hodnocení. To, co řekl pan Gajer. Pan Gajer řekl, že je důležité zahnout radu do těchto diskusí a to je také můj přístup. A my chceme hovořit o této otázce také s radou možná prostřednictvím trialogu mezi všemi třema institucemi. Netýká se totiž jenom parlamentu, ale také rady. I rada by měla říci, co si o tom myslí, jak to chce řešit. A tím se dostávám k otázce národních prohlášení o řízení. Zpravodaj prosazuje tento koncept. Já k tomu mám dva body. Máme některé příklady národních prohlášení o řízení. Ty už máme k dispozici, ale musím říci, že pouze jedno takovéto prohlášení o řízení je podepsáno ministrem a je auditováno nejvyšším eh, účetním dvorem dané země. Navzdory tomu, že eh, toto prohlášení podepisuje ministr, úroveň chybovosti v této zemi je stále vyšší v některých oblastech eh, než eh, ta úroveň závažnosti, o které hovořil nebo kterou stanoval účetní dvůr. A tato prohlášení o řízení na národní úrovni nevyřeší veškeré problémy. Paní Ayala Sander a eh, správně poukázala na to, že máme také federální členské státy. A pane zpravodaji, vaše země, odkud pocházíte, je federálním členským státem. A tak je velice těžké představit si, že by federální ministr podepsal prohlášení o řízení, kterému předloží jeho spolkové země. Já neznám eh, ty právní aspekty, ale možná by to bylo dokonce protiústavní. To mě jenom napadlo. Takže to, co navrhujeme v novém přeskumu, je, abychom požádali členské státy, že předloží prohlášení o řízení na odpovídající úrovni, tak aby ti, kteří řídí fondy, a tuto věc podepsali a, a dali prohlášení o věrohodnosti, že byla, byly dodrženy principy řádného řízení, řádného finančního řízení. A vy jste chválil také výroční zprávy o aktivitách a ty vychází právě také o prohlášení o řízení, eh, vychází z prohlášení o řízení a z prohlášení o věrohodnosti. A existují některé oblasti, jako je například zemědělství, kde tento systém už funguje a my bychom této zkušenosti z některých oblastí chtěli využít také v dalších oblastech. aby to přineslo dobré výsledky. Ještě k některým specifickým věcem vy jste zmínil a některá čísla, které jsem já e, zmínil ve své prezentaci, zmínil jste náklady na kontroly. Naše výpočty ukazují, že když se chcete dostat eh, ze 3% chybovosti na 2% chybovosti v oblasti výzkumu, stálo by to 90 až 150 milionů eur navíc. Zatímco z tohoto jednoho procenta eh, by se dostalo zpátky 72 milionů. To znamená, že bychom utratili více peněz na kontrolách, než to, co bychom dostali zpátky. A zároveň by to znamenalo větší zátěž pro při, eh, příjemce. Samozřejmě existují různé další techniky zlepšování kontrol. Eh, zmínil to také pan Ody. Eh, jedná se o organizační zlepšení, školení a další opatření, ale pravděpodobně Hlavním opatřením je eh, zvýšit počet auditů na úrovni příjemců. A to je něco, co zmiňuje také účetní dvůr ve své zprávě. Ale něco takového by znamenalo větší zatížení pro příjemce, zpomalení implementace programu a další negativní dopady. Takže my musíme nalézt tu správnou rovnováhu mezi počtem kontrol a efektivitou nákladu. A další věc, která zde také zezněla v jednom z příspěvků, je to, že existují rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o realizaci programu. Já bych chtěl zdůraznit, že pokud se shodneme na tom konceptu přijatelného rizika výskytu chyb a také na tom čísle. Něco takového se potom bude týkat nejenom komise, ale také členských států, které řídí eh, fondy v rámci sdíleného řízení. Členské státy poté budou mít povinnost snížit chybovost tak, aby dodrželi určitý limit. limit. A to nám také pravděpodobně um, umožní ukázat prstem na členské státy, které nebudou plnit tyto požadavky. Protože my tady budeme mít objektivní kritérium, které nám umožní říci, tento členský stát eh, je lepší než jiný členský stát. Takovýto koncept nám to umožní. Já se domnívám, že jsem odpověděl na většinu věcí, které zde zazněly v diskusi. A souhlasím s panem Gajerem, když řekl, že bychom se mohli podívat na to, jak ten koncept rozšířit. Samozřejmě nic není perfektní a my se můžeme pokusit o určité zlepšení toho konceptu na to můžeme společně pracovat. A můžeme to také prodiskutovat s radou a zeptat se na její názory. Takže já se skutečně těším na pokračování naší diskuse o této otázce. A těším se také na diskuse s radou a s dalšími zainteresovanými stranami. Mnohokrát děkuji. Kolegyně Ayala Sender. Pane předsedo, jedná se o žádost, kterou bych eh, vám chtěla předložit. Byla bych ráda, aby Evropská komise nám předávala všechny informace, které má k dispozici z hlediska eh, podepisování prohlášení. Víte, že někdy se o tom hovořilo jako o všeléku, a celá léta se o tom mluví, ale není to všelék, protože i když to země aplikuje, jsou tam vážné problémy, které mm, nejsou tím vyřešeny. Byla bych ráda, kdyby Evropská komise nás informovala, tedy náš výbor, o všech těchto informacích. Je zbytečné přeživovat tyto mýty, které neřeší naše každodenní starosti. Ano, takže to je žádost, kterou samozřejmě přijímám. A ještě bych k tomu eh, připojil jeden bod a navázal na to, co eh, řekl pan zpravodaj, pan Ody. Je tady ještě jeden dosti důležitý problém. Musíme se podívat eh, na to, kde jsou konfliktní zájmy. Velice často ti, kteří mají kontrolovat, jsou propojeny e, s příjemci anebo s těmi, kteří financují. To jsou konkrétní případy. To nejsou školní případy. A týká se to i mojí země, Itálie. Takže to nejsou e, pozitivní situace. A další prvek, který se stále vrací v této problematice. Pokud jste schopni podvodným způsobem získat prostředky, nebo pokud vaším záměrem je spáchat podvod, tak můžete jednat tak, že z formálního hlediska je vše naprosto v pořádku. To znamená, že kontroly se musí zacílit konkrétně na konkrétní prostředky. Já si pamatuji na jednu firmu, která dostala 4 miliony eur v rámci evropských prostředků. Byla to jedna firma v Itálii za to, že zveřejňovala DVDčka, CDčka a tak dále. Formálně bylo vše zcela v pořádku. Ale eh, v tomto podniku se dělalo vše možné, jen ne ona DVDčka a CDčka, tak jak to bylo deklarováno. Myslím, že na základě těchto případů je tato diskaze opravdu velmi důležitá. Samozřejmě mm, musíme snižovat chybovost, ale musíme zde postupovat ve spolupráci s komisí, a nesmíme zapomínat na to, co realizuje Evropský účetní dvůr a nesmíme pustit ze zřetele národní účetní dvory. To znamená, že musíme se zabývat také tím, co provádějí vnitrostátní úřady, které mají na starost kontrolu. A možná, že tak se nám podaří tyto věci řešit lépe než v minulosti. V každém případě všem děkuji, děkuji zpravodaj, který velmi pracoval. A pokud nemáte další připomínky, můžeme přejít na bod 4 na našem programu. Jedná se o studii o financování nevládních organizací z rozpočtu Evropské unie. Náš zpravodaj, pan Fjellner, tady není, ale eh, nahradí ho naše, náš kolega Kytela. Děkuji, pane předsedo. Náš kolega Fjellner z pracovních důvodů eh, nemůže zde být s námi, takže se pokusím ho nahradit. Joita hän on, on tuota, tuonut ikään tässä, tässä läpi. Tämä takže pokusím se zde projít všechny jeho připomínky k této problematice. Myslím si, že je to velice důležité téma a je dobré, že jsme měli právě teď diskuzi, která se týkala těchto jednotlivých bodů. Tři tisíce nevládních organizací bylo financováno Evropskou komisí 1,4 euro v roce 2010. Jsou to tady vysoké částky a znamená to, že máme vysoký počet nevládních organizací, které využívaly těchto finančních prostředků. Komise vypracovala strategii za tímto účelem a víte, že každé generální ředitelství si může po svém zadefinovat nevládní organizaci a e, organizace, které nejsou nevládními. To znamená, že zde neexistuje jednotná definice nevládní organizace. Možná by bylo vhodné rozhodnout nebo přijmout eh, nějakou definici ohledně nevládní organizace, ale samozřejmě, že pokaždé, když se o to pokoušíme, eh, se objevují výtky z hlediska příliš úzké definice nevládních organizací. Musíme obhajovat nezávislost nevládních organizací. Pokud budeme mít příliš striktní definici, tak je zde riziko, že ohrozíme nevládnost, eh, nevládnost samostatnost nevládních organizací, které by pak byly příliš napojeny na politickou vůli Evropské komise. Musíme se tedy pokusit vyhnout se situaci, kde by komise financovala určité nevládní organizace a očekávala za to určité věci. Takže to je přesně situace, které se musíme vyhnout z hlediska financování nevládních organizací. Možná by bylo lepší zajišťovat dlouhodobé financování spíše než eh, krátkodobé. Pokud budeme mít krátkodobé financování, tak eh, zde může vzniknout eh, celá řada problémů. A to nesmíme zapomínat na nevládní organizace, které zastřešují několik dalších nevládních organizací je dobré i zde zmapovat situaci z hlediska těchto zastřešujících nevládních organizací. Komise systematicky vyhodnocuje účinnost eh, systému financování nevládních organizací. V každém případě myslím, že jsme získali také informace ze strany nevládních organizací a víme, že tento systém je výrazně byrokratický, a v důsledku toho je velice obtížné pro nevládní organizace dosáhnout na tyto finanční prostředky. Nezapomínejme také na princip transparentnosti. Bylo by vhodné zveřejnit seznam příjemců na webových stránkách bylo by vodné, aby tam byl uveden seznam příjemců těchto finančních prostředků ze strany Evropské komise. Například já bych mohl zkontrolovat nevládní organizace ve Finsku a vědět, které z těchto organizací mají k dispozici tyto prostředky. Zatím tomu tak není. Pokud chceme zajistit transparentnost tohoto systému, tak musíme mít eh, systém zveřejňování eh, příjemců. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme kolegovi Italovi. Prego. Così ci illustreranno il lavoro. Prego. Thank you very much. Eh, Představte nám práci, kterou jste odvedl. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Italovo, Italovi za úvodní slova týkající se této studie. A společně s kolegou Michaelem Hammerem z One World Trust jsme vypracovali toto hodnocení a to od června do září tohoto roku. Soustředili jsme se na několik věcí. Ale ještě dnes se k tomu dostanu. A k obsahu prezentace budu hovořit o cílech a metodách, které jsme použili k hodnocení. Poté budu hovořit o některých hlavních zjištěních a nakonec představím závěry a doporučení. O co jsme se snažili? Snažili jsme se podívat na dvě zásadní otázky. A první je spolupráce mezi Evropskou komisí a nevládními organizacemi. Soustředili jsme se na to, jak je tato spolupráce organizována, zda je efektivní a jestli přináší dobré výsledky, které odpovídají očekávání a v oblasti jednotlivých politik Evropské unie. A také jsme se zabývali další otázkou, a to je transparentnost. Podívali jsme se na to, zda informace o financování nevládních organizací jsou transparentní, a zda jsou tyto informace dostupné, jakým způsobem jsou prezentovány. A také jsme se zabývali tím, jestli nevládní organizace využívají registr zájmových skupin. Nejdříve stručně k metodě, jakou jsme využívali. Hovořili jsme s celou řadou zástupců, hovořili jsme s generálními řediteli Evropské komise, s generálním tajemníkem, s kabinetem pana Ševčoviče. A zároveň jsme kontaktovali organizace v členských státech, především v Nizozemsku a Španělsku a hovořili jsme s celou řadou nevládních organizací. Rovněž jsme provedli průzkum kde jsme se soustředili na nevládní organizace, které využívají podporné programy v rámci Generálního ředitelství pro životní prostředí, pro e, kulturu a také Generálního ředitelství ECO. ECHO. A soustředili jsme se na 120 nevládních organizací, které nám dali feedback z 21 členských států. A zároveň jsme provedli e, hloubkové studie případové studie, kde jsme se snažili zjistit vztahy mezi generálními ředitelstvími a nevládními organizacemi. Soustředili jsme se také na případy spolupráce mimo komisi, například na spolupráci v rámci holandského ministerstva zahraničí a ministerstva pro mezinárodní spolupráci a soustředili jsme se také na spolupráci mezi nevládními organizacemi a Světovou bankou. Snažili jsme se zjistit určité příklady toho, e, jaké způsoby spolupráce by komise mohla využívat. Nyní k celkovému kontextu, pan Itala už to zmínil. My jsme e, s ním o tom hovořili. E, soustředili jsme se především na databázi příjemců a podívali jsme se na to, jak snadné je identifikovat jaké financování dostávají nevládní organizace od Evropské komise. Zjistili jsme, že zjistit tyto informace je náročné protože databáze příjemců nerozlišuje podle jednotlivých typů organizací. Je zde celá řada organizací eh, v této dopadázi, databázi. Můžete to seřadit podle členských států, ale nevíte, zda se jedná o nevládní organizaci nebo o nějakou jinou organizaci. Musíte provést další průzkum, abyste to zjistili. My jsme provedli takovýto průzkum. Dostali jsme informace od Evropské komise, od čtyř různých služeb o Europe Aid, generální ředitelství pro životní prostředí, a pro humanitární pomoc a pro eh, školství a kulturu, vzdělávání a kulturu. A snažili jsme se zjistit informace pouze o nevládních organizacích. Hovořili jste o 1,4 miliardách eur v roce 2009. To je nárůst oproti situaci kolem roku 2000. Tehdy Evropská komise odhadlovala spolupráci s, N, s nevládními organizacemi na 1 miliardu. My jsme se podívali jenom na čtyři oddělení komise a jsou to ale čtyři nejhlavnější oddělení komise, které nejvíce spolupracují s eh, nevládními organizacemi. Na grafech vidíte eh, celkový objem. Vede Europe Aid, tam je nejvíce spolupráce s nevládními organizacemi, a poté eh, Úřad Evropské komise pro humanitární pomoc a poté eh, generální ředitelství pro životní prostředí, eh, vzdělávání a kulturu. Pokud jde o granty, v naší databázi eh, jsme identifikovali asi 3000 grantů, nejvíce Europe Aid, 2800 grantů, poté ECO, generální ředitelství pro životní prostředí, poté vzdělávání a kulturu. Jenom několik slov k celkovému rámci spolupráce mezi Evropskou komisí a nevládními organizacemi. V roce 2000 Evropská komise vydala dokument, kde se tato spolupráce popisuje a kde jsou stanoveny také hlavní cíle této spolupráce. Hlavními cíly bylo posílení občanské společnosti obecně, také rozšíření určitého základu pro politická rozhodnutí, snaha eh, nalézt rovnováhu eh, mezi názory občanské společnosti a dalšími zainteresovanými stranami. A dalším důležitým cílem bylo, byla spolupráce v oblastech, kde eh, nemůže tolik zasovat soukromý sektor nebo vláda. A právě v těchto oblastech jsou nevládní organizace určitým nástrojem pro provádění projektu. Zjistili jsme, že eh, nebyl vydán žádný následný dokument. Eh, tento dokument z roku 2000 byl velice eh, komplexní, poukazuje také na některé nedostatky. Například poukazuje na jednotlivá odvětví a na to, že spolupráce s nevládními organizacemi je různá mezi jednotlivými generálními ředitelstvími a poukazuje se na některé nedostatky a my jsme ale nezjistili žádné následné kroky. Eh, dále jsme se zabývali otázkou společné definice nevládních organizací. Dokument komise poukazuje na problém se společnou definicí, protože právní statut nevládních organizací v jednotlivých členských státech je různý. Podívali jsme se na definice nevládních organizací v jednotlivých generálních ředitelstvích Evropské komise. Zjistili jsme, že eh, se nevládní organizace definují podobně. Definice se většinou soustředí na eh, nevýdělečný charakter, neziskový charakter této, takovýchto organizací. Dále tyto organizace mají určitý dobrovolný aspekt, aspekt dobrovolné práce a samozřejmě musí být nezávislé na vládě. Možná nyní mohu předat slovo. Eh, dále a bude se hovořit o účinnosti a efektivitě spolupráce. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji mnohokrát za příležitost provést tuto prezentaci. Když jsme se začali zabývat tímto tématem, tak eh, nám přišlo zajímavé, že se zde hovoří o efektivitě i o účinnosti. To jsou faktory, které jsou důležitou součástí odpovědnosti. Když jsme komunikovali s nevládními organizacemi, které byly součástí našeho průzkumu, a když jsme se snažili zjistit, jaké mají zkušenosti se spoluprací s Evropskou komisí především při udělování grantů, tak jsme se postupně začali propracovávat k tomu, co může udělat občanská společnost a konkrétně nevládní organizace pro dosažení strategických cílů Evropské komise a že je to všechno podmíněno situací, ve které pracují. Oni hovořili o svých zkušenostech a jak říkal pan Itala, jedním z velkých problémů je délka podpory Evropské komise. Financování podle projektů, což je ten hlavní způsob financování v tuto chvíli, a také pr- programové financování, které je trochu dlouhodobější. Neznamená to, že je nekonečné, nicméně podle řady nevládních organizací je lepší a umožňuje jim lépe a efektivněji pracovat. Následně tedy se jejich vlastní příjemci více stotožní s těmi evropskými programy. A všechno to slouží k celkovému cíli, který chce řešit Evropská komise a k jeho splnění spolupracuje s nevládními organizacemi. Nakonec se jedná jednak o služby, druhá o zlepšování práv osob a jednotlivých společností. A zlepšování plnění těchto dlouhodobých úkolů by se dalo lépe řešit, pakliže bychom měli dlouhodobější financování, tedy například financování programové spíše než projektové. Kromě toho jsme také hovořili o schopnosti samotných organizací expandovat v rámci té práce, která jim byla zadána. A Za některých situací máme velmi krátkodobý rámec, který je velmi přísně definovaný a ten jim neposkytne dostatečnou flexibilitu, kterou potřebují ke splnění cíle, který po nich žádá Evropská komise. Máme-li to uvést do rovnováhy, musíme se vrátit i k otázkám, které zazněly v minulosti a dnes a které máme v podkladovém dokumentu. A to, jak posilovat inovaci, jak zajistit, že se budeme dále zlepšovat, že neustaneme na Vavřínech a jak se budeme snažit podporovat novátorské řešení problémů. Um, Co nám sdělovaly jednotlivé organizace? vyjadřovali se nejenom k samotným otázkám kontraktu, ale také systému jejich udělování, který je odvislý od toho, co má k dispozici příslušný generální ředitel. Možná, že by se to dalo potenciálně harmonizovat, tak aby následně organizace se jednodušeji dostaly k těmto systémům. Už jsem hovořil o tom, že řada organizací měla pocit, že systém není dostatečně flexibilní, že by potřebovali více manevrovacího prostoru. Zmiňme ještě, že je potřeba se zabývat různorodostí organizací, které přijímají tyto granty a to, že výkaznictví a kontroly velmi často nejsou proporční ke grantu, že velmi často uh, malé organizace, které poskytují opravdu inovativní řešení, uh, podléhají velmi přísným pravidlům v oblasti výkaznictví a kontroly. Tady máme jenom krátký přehled výsledků vykazování účinnosti. Tady v podstatě vidíme, že výkaznictví a hodnocení účinnosti aktivit těchto organizací, financovaných z evropských prostředků, se zakládá na sebehodnocení. To představuje pro organizace velké výhody, ale na druhou stranu také nevýhody. Protože dosti protože velmi často potom nikdo neuvěřuje ta prohlášení, která v tom samohodnocení máme. Tři příkladové studie nám dali alespoň určitou představu o tom, jestli by bylo vhodné nebo nebylo vhodné tyto zprávy o účinnosti využívání prostředků podrobit externímu auditu. Práva ministerstva zahraničí Nizozemska uvádí, že v různých členských státech se zachází za hranici sebehodnocení. A to si myslím, že by možná mohlo být dobrou inspirací, že bychom tedy měli rozšířit tu sadu nástrojů, které máme. Nakonec mého vystoupení bych jenom rád řekl, že nástroje, které máme v tuto chvíli k dispozici, včetně dialogu Evropské komise s příjemci grantů víceméně funguje. Respondenti říkali, že tento systém je vhodný pro plnění cílu komise, na druhou stranu zase umožní komisi získávat zpětnou vazbu do politického procesu ze širší základny. To je velká hodnota občanské společnosti tady. Pan kolega už krátce hovořil o tom, že nevládní organizace, obecně občanská společnost, mohou zasáhnout daleko hlouběji do oblasti zájmu než vládní struktury. Tedy obecně reakce byla pozitivní s tím, že existují určité rezervy, kterými jsem se doufám do určité míry zabýval. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo paní Aile Sanders. Ne, my jsme ještě neskončili, pane předsedo. Pokud dovolíte a dáte mi ještě pět minut, tak bych to dokončil. Teď jenom ještě pár slov k transparentnosti spolupráce s nevládními organizacemi. Já už jsem o tom hovořil a hovořil o tom i pan Itala. A to v tom smyslu, že systém transparentnosti nám neumožňuje prohledávat seznam nevládních organizací a zjistit ze seznamu, že třeba v tomto členském státu máme tyto a tyto nevládní organizace, které byly financovány a z Evropské komise. Tedy takovéto vyhledávání pro tuto chvíli není možné a kromě toho tam také nemáme rozlišení podle typu financování jestli se ty finance používají pro konkrétní projekt, anebo naopak pro samotné fungování nějaké nevládní organizace. Kromě toho jsme zjistili, že na tyto údaje o financování moc není vidět. Pochopitelně, že nakonec vždy jsme schopni dohledat tyto informace na intranetu Evropské komise, protože se na té stránce dobře vyznáme. Ale možná, když někdo nemá tak velké zkušenosti s intranetem Evropské komise, tak by se mohl dostávat k těmto údajem prostřednictvím jedné nějaké stránky. Všechny služby, které jsme podrobněji sledovali, publikují informace o organizacích, které financují. Ve třech případech jsme ale zjistili, že vyčlenují z těchto seznamů nebo že mají na seznamu zvláště neziskovky. Zabývali jsme se také tím, jak nevládní organizace používají RIR. Zjistili jsme, že zhruba 39 vstupů v RIR jsou nevládní organizace. Tady vidíme další graf, na kterém vidíme, že dochází k určitému nárůstu. Máme tady zápisy ze strany nevládních organizací členských států. Máme tady nárůst z Belgie, protože řada těchto nevládních organizací má sídlo v Bruselu. Zjistili jsme, že nevládní organizace, a to především ty, které se zabývají lobováním v Evropské komise, se nám registrují. A když jsme se podívali na těch 120 respondentů, kteří byli součástí našeho průzkumu, tak jsme zjistili, že pouze malý počet z nich řekl, že jsou lobbysti a že se přitom jako takový neregistrovali. Pár jich je, ale jsou ve velké menšině. Pokud se nepletu, tak deset nevládních organizací nějakým způsobem prosazují své zájmy v Evropské komise, ale nejsou součástí žádné iniciativy v oblasti transparentnosti. Závěrem, myslíme si, že by bylo dobré aktualizovat rámec Evropské komise z roku 2000. Je potřeba se zabývat možností standardizace definice nevládní organizace. Mohli bychom se také zabývat harmonizací financování nevládních organizací a jejich programů. Další důležitá věc, o které už také mluvil pan Etala, se týká limitů financování. Pokud se podíváme na cíl Evropské komise více spolupracovat s nevládními organizacemi, tak je zároveň potřeba zajistit, aby Evropská komise dostávala nezávislé názory. Že velmi často se stává, že ty nevládní organizace jsou příliš provázané na Evropskou komisi a potom vlastně jí poskytují, jakožto povozovká nezávislé organizace, a nějaká stanoviska. A že pakliže daná nevládní organizace se zabývá lobováním, tak by neměla být e, Evropskou komisi financována. Děkuji teď jenom na samý závěr ještě pár doporučení z naší studie. My tedy doporučujeme, aby se více využívalo programového spíše než projektového financování. Na druhou stranu, ale takovéto financování musí mít přísná pravidla pro hodnocení a provádění a je potřeba posílit dialog mezi nevládními organizacemi a Evropskou komisí. A zdá se, že i respondenti, kteří odpovídali na naše otázky, mají o toto zájem. Teď, co se týče efektivity, tak máme pocit, že pakliže budeme systematičtěji hodnotit účinnost spolupráce Evropské komise s nevládními organizacemi v různých oblastech, a pakliže velikost grantu bude určovat, do jaké míry eh, nebo jakým požadavkům v oblasti kontroly eh, budou podléhat ty financované organizace, takže celý systém bude efektivnější. Teď eh, cílem hodnocení této efektivity by mělo být odklonit se trochu od plného spoléhání na sebehodnocení a zabývat se také možností externí kontroly s tím, že už existují určité zkušenosti v členských státech. A teď, co se transparentnosti týče, tak tam bychom harmonizovali způsob, kterým se předkládají informace o financování, protože tam se to generální ředitelství od generálního ředitelství liší. Možná, že systém pro finanční transparentnost by měl mít takovou tu funkci, že by se dalo vyhledávat podle organizací, typu organizací. A nakonec bychom se mohli zabývat tím, jak dále posílit RIR, tak, aby se nestalo, že budeme mít pořád těch posledních deset zbývajících nevládních organizací, které jsou vlastně lobistické, ale nejsou jako takové zaregistrovány. Takže abychom jasně řekli, jaké organizace se musí registrovat. Vím, že Evropský parlament a komise spolupracují v této oblasti na nějakém opatření, které by tomu mohlo přispět. Další otázka kvalita kontroly. Když prohlížíte tuto databázi, tak velmi často tam najdete třeba jednoduché chyby, že tam dá někdo špatno, špatný název země, ale ono to potom podkope celý profesionální pohled. Takže myslím si, že vzhled tedy této databáze, takže si myslím, že by bylo potřeba, aby to někdo kontroloval. A kromě toho je také potřeba eh, zvýšit povědomí o RIR v rámci diskuse se zastřešujícími organizacemi. Děkuji. Děkuji za toto vystoupení. Předtím, než předám slova kolegům, obracím se na komisi. Chcete hovořit? Děkuji, pane předsedo. Jsem z generálního ředitelství rozpočtu. Chtěl bych poděkovat zpravodaji a ostatním řečníkům, kteří velice podrobně nás seznámili s touto studií. My jsme se s ní seznámili minulý týden. Máte tady delegaci komise pana Ligry eh, z rozpočtu, paní Leclerc z životního prostředí, dále DG a dále D, zástupce DG ECO. Jak jste slyšeli v rámci eh, studie, všechna tato generální ředitelství tam byla zmíněna. A moji kolegové eventuálně jsou ochotní mm, dovysvětlit některé otázky. Pane předsedo, bereme na vědomí tuto studii, souhlasíme s celkovým zaměřením vašich doporučení, to znamená, zaznamenali jsme některá pozitivní opatření, a room for improvement, jak se říká anglicky, s tím souhlasíme. Některé otázky, které se tady objevují, nám jsou známé, dokonce se opakují, ale nestrácejí tedy eh, ze své podstaty. Je to otázka transparentnosti, absence eh, definice nevládních organizací. Samozřejmě všechna tato doporučení jsou nyní vítána, protože víte, že útvary komise nyní připravují novou generaci programů a samozřejmě, že zohledníme veškeré tyto připomínky. Hovoříme o nástroji FTS, to je nástroj, který spadá do DG rozpočtu. To je systém, který existuje již od roku 2008. Já jsem o tom hovořil s kolegy, kteří jsou, mají tady odpovědnost této otázce. Bylo nám vysvětleno, že až do posud nebyla možnost identifikovat příjemce v rámci jednotlivých kategorií. To je otázka, o které jsme již eh, diskutovali v rámci absolutoria 2008. Parlament nám předložil doporučení, my je budeme brát v potaz. Takže jedná se o extrapolaci těchto údajů, které se pak eh, předávají do účetnictví a roku 2011 budeme zde mít políčko také ziskových a neziskových organizací. Doufejme, že do roku 2011 tento nástroj bude dopracován a bude začleněn do FTS. Děkuji, pane předsedo. Grazie, kolega Jala Sender. Děkuji. Paní Sender. Pane předsedo, děkuji. Děkuji vám nejdříve za tuto studii tato studie skutečně přichází ve vhodný okamžik, v okamžik, kdy se máme zabývat financováním nevládních organizací, zkoumat transparentnost a účelnost těchto prostředků. Nicméně v rámci specifických případů, podle toho, co jsem z tohoto vystoupení pochopila, vy jste se soustředili na Nizozemsko a Španělsko. Z jakých důvodů jste si vybrali tyto dvě země? Existují i jiné země, které vlastně mají na svém území téměř 50 nevládních organizací, které získávají 50 těchto eh, finančních prostředků. Na základě jakých kritérií jste si vybrali právě tyto dvě země? Existují organizace, u kterých si Často klademe otázku, zda to financování je k dobru nebo ke zlu. Většinou to dosti komplikuje naší práci. Takže, jak vypadá spolufinancování v současné situaci? Víte, že z teoretického hlediska jsme již hovořili o problémech spolufinancování, zvláště s ohledem na OSN, Světovou banku, tedy v souvislosti s mezinárodními organizacemi. Vždy se tady objevil problém transparentnosti z hlediska programu a projektu. Proč tomu tak je? Je to proto, že jakmile tam bylo spolufinancování, bylo velmi obtížné odlišit eh, jednotlivé aktivity jednotlivých aktérů. Co se týče financování, Mm, ten případ je vnímán jako pozitivní případ z hlediska Nizozemska. Bylo konstatováno, že dochází k určité flexibilitě a tak dále. Bylo by dobré, kdybyste to mohli rozvést. Dále jste uvedli, že jsou některé nevládní organizace, které mají velké problémy ve svých vztazích k Evropské komisi. Víte, že v současnosti se zabýváme tím, zda je nutné eh, soustředit nevládní organizace podle jednotlivých odvětví sektorů Ovšem tady je určitý problém. Klademe si otázku, zda máme podporovat jakousi atomizaci těchto nevládních organizací, anebo se cíleně soustředit na organizace, které působí v terénu. Co si myslíte o těchto problémech? Samozřejmě, že je možné zlepšit tyto věci, aniž bychom spochybnili financování. Kolega Chaci děkuji, pane předsedo. Je překvapující, že stále ještě neexistuje žádná definice nevládních organizací. Během slyšení jsme to slyšeli, asi si to někteří kolegové pamatují, my jsme na to poukazovali, byl tu komisař Ševčovič a stále ještě nemáme žádnou jednotnou vizi pro to, co je nevládní organizace. Já si myslím, že je to problematické, protože se neví, s kým máme co dočinění. Jedná se o celou řadu různých nevládních organizací. Některé dělají důležitou práci, některé dělají nadbytečnou práci. Existuje například nevládní organizace, kterou financuje Evropská komise, která nemá žádný jiný účel, než rozebírat argumenty Evropskou investiční banku. Ano, existují zde, existuje zde svoboda eh, názoru, eh, je zde potřeba kritika, ale nechápu, proč podporujeme takovou tu organizaci, která naprosto rozebírá některou evropskou instituci, která je možná eh, částečně podporována také Američany. Já se domnívám, že bychom měli mít eh, jasnou společnou definici toho, co je nevládní organizace. A já mnohokrát děkuji eh, přítomným pánům za studii, která jasně ukazuje na jednu věc. Neexistuje žádný jednotný přehled. Vy jste hovořili o tom zveřejnění z roku 2008, ale poukázali jste na to, že je třeba vyžádat si informace od jednotlivých generálních ředitelství a trvalo to dlouho, než komise poskydla odpověď na to, jaké nevládní organizace financuje. A bylo potřeba obrátit se na jednotlivé generální ředitele. Ale tak to nejde, pokud chceme být transparentní a otevření a pokud také hovoříme o účinnosti a efektivitě nevládních organizací a pokud chceme mít přehled. Dále bych chtěl poukázat na skutečnost, že právě kvůli tomu, že je to rozděleno takhle mezi generální ředitelství, to je v zásadě správné, ale přesto se domnívám, že by bylo dobré, abychom měli jednotný přehled nevrádních organizací. A mně připadá, že a někteří komisaři a generální ředitelství často využívají nevládních organizací proti jiným komisařům a generálním ředitelstvím. Já jsem zjistila, zjistil, že a ať už jde o komisaře pro životní prostředí nebo pro klimatické změny. A tito komisaři se neustále odvolávají na nevládní organizace, aby spochybňovali práci jiných komisařů, a například e, komisaře pro průmysl. Já si myslím, že to není úplně šťastné, že jsou nevládní organizace takto využívány. A tato studie už byla dlouho potřebná, takže jsem velice rád, že je k dispozici. Já bych byl eh, jenom rád, aby ta doporučení, která zde zazněla, eh, vzala komise skutečně vážně. Já se domnívám, že komisař Ševčovič jako místopředseda komise to bere velice vážně, to byl také výsledek rozhovorů, které jsme s ním vedli a byl u nás ve výboru také minulý týden, hovořil o jiném tématu, ale přichází mezi nás pravidelně. A my nadále žádáme komise, aby zde provedla užitou standardizaci, protože jinak nebudeme moci říci daňovým poplatníkům, na co se jejich peníze používají. Mnohokrát děkuji. Kolega Gejer. Já budu stručný. A kolegové už položili celou řadu otázku, otázek. Já bych eh, chtěl hovořit o jedné. Eh, mně zarazil tento bod vlastního hodnocení, sebehodnocení ze strany nevládních organizací. Eh, podle mého názoru je to trochu problematické. Někdo, kdo dostává peníze od komise, musí být řádně kontrolován. Ale já jsem to chápal tak, že hodnotí také sám sebe, hodnotí to, jak efektivně využívá finančních prostředků. Že to hodnotí tedy sám. Ehm, možná jsem to špatně pochopil, pokud ano, tak bych eh, požádal o vysvětlení, ale to mi přišlo zvláštní. A také bych chtěl říci, že ta čísla, která tam byla uvedena, pokud se sečtou, tak eh, dostanete 101%, nikoli 100%. Já odpovím jenom na tu poslední otázku, nejdříve na tu poslední otázku. A to je problém PowerPointové prezentace nebo převodu do PowerPointové prezentace. Paní Ayalo Sender, vy jste se ptala na to, jak je to s těmi eh, případovými studiemi a proč jsme vybrali právě Španělsko a Nizozemsko. A my jsme měli vzorky i z jiných členských států. Jak jsem řekl, my jsme to provedli od června do září a tento časový horizont nás trochu omezoval. Měli jsme také omezené zdroje a měli jsme možnost podívat se pouze na dva členské státy. Vybrali jsme Nizozemsko, protože jsme si byli vědomi toho, že tam existují některé inovativní přístupy ke spolupráci s nevrádními organizacemi a vybrali jsme Španělsko, protože já jsem ze Španělska. To je tedy eh, důvod, bohužel jsme nebyli schopni to dále rozšířit. Zkrátka jsme eh, se chtěli podívat jenom na některé příklady nejlepší praxe, které už existují a ze kterých by se mohla komise inspirovat. Zaznělo zde celá řada otázek, eh, na které možná úplně detailně neodpovím. Hovořilo se zde o tom, že komisaři využívají názory vládních organizací jeden proti druhému. My jsme se touto otázkou příliš nezabývali a byli jsme svědky toho, že existují některé problémy týkající se položených otázek. Věděli jsme, že existují, že byly napsány některé články týkající se toho, že se nevládní organizace takto využívají proč je tady komise financuje. Já si myslím, že je to otázka postoje také uvnitř Evropské komise, ale také v členských státech. Eh, akceptujeme, že něco takového se děje, ale trváme na tom, aby nevládní organizace mohly vyjadřovat svoje obavy aby tak mohly být určitou pro, protiváhou těch argumentů, které nám předkládá průmysl nebo další zainteresované strany. Michael, nevím, jestli chceš něko, něco říci k těm dalším otázkám. Nezabývali jsme se detailně otázkou spolufinancování, ale objevila se a je zde určitá obava, že pokud organizace mají možnost spolufinancování, často mají problémy získat eh, odpovídající finance. A často dochází k tomu, že eh, jsou vyloučeni ze spolupráce s Evropskou komisí právě kvůli nutnosti spolufinancovat. A je zcela zásadní, aby eh, bylo jasno v tom, jaký postup je eh, třeba využívat pro to, aby byly všechny strany spokojeni, spokojeny. Jedná se zde o relativně vysoké sumy. A pokud jde o definici eh, nevládní organizace, ta definice je těžká, je to taková definice, že nevládní organizace je nevládní organizace ale eh, v té definici je důležitá také otázka financování. A tyto nevládní organizace nevždy podporují eh, strategické cíle Evropské komise. Eh, definice nevládních organizací to je něco, na co my odpovědět nemůžeme, to je na parlamentu a komisi. A pokud jde o přístup malých nevrádních organizací a otázku nákladů na transakce, to je opět politická otázka, kterou se musí zabývat parlament a komise. Jedna ze zásadních otázek týkající se nevládních organizací a občanské společnosti je, že tyto organizace stále, poskytují stále více možností pro občany, aby se zapojili do politických procesů. Já myslím, že to je e, pozitivní věc. a Každý poslanec je hrdý na to, že zohledňuje e, občany. Potom to znamená, že nevládní organizace e, jsou pozitivní, nebo jejich přínos je pozitivní. A poté ty náklady na transakce jsou sekundární, ale já si myslím, že je těžké eh, zde dát nějakou paušální odpověď a situace v jednotlivých členských státech je odlišná a může se vyžadovat odlišnou odpověď, odlišnou reakci. A teď jsem doufám odpověděl na většinu zbylých otázek.